placené a dále eh, zde v souvislosti s jednacím řádem článkem 79, eh, tak bych eh, chtěl říci, že veškeré akty a jejich